I'm starting the vote. Vážení kolegové, začneme hlasovat. Could the colleagues put your also cards? We will check whether the, the system is working. Poprosím o ověření toho, zda nám elektronický systém funguje. We are checking the machines. My teď pouze ověřujeme, zda funguje hlasovací zařízení, vážení kolegové. Můžete prosím vás zkusit kolegové odhlasovat, abychom ověřili, musíte tam zasunout kartičky, že nám systém funguje. I'm trying to make. So I have. I forgot the card. In one two minutes, my assistant will. Já jsem si zapomněla kartičku. Za minutu či dvě dorazí můj asistent eh, s kartou. Dobře takže zatím nám jedna karta chybí. There are two cards in the machines which were not pressed, but one, one card. Jeden z vás zasunul kartičku, ale nehlasoval. Budeme hlasovat o návrhu. Pardon, máme dvě záležitosti k hlasování. Teď o čem budeme hlasovat jako o prvním bodu. Bude to návrh nařízení o přenesení pravomocí pro rozhodování v prvním stupni ve sporech mezi Unii a jinými zaměstnanci. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno. Schváleno. Paní předsedka. Znamená to, že budou mít soudci více práce, kdo, vola, kdo hlasoval proti, vlastně řekl, že je v pořádku, když soudce nemají co dělat. Druhé stanovisko, to je výroční zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě. Tady je kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní přecházíme k návrhu 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 7 byl stažen, takže 12. Kdo je pro? Pro. Návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 63. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 13 odpadá, takže kompromis B, kdo je pro? Hlasujeme ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní návrh 23, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 24, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 25, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromis C, kdo je, to je jedna část pouze, kdo je pro, proti. Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat o kompromisu C. Končím hlasování. 11 k 10 hlasy přijato. 28. Kdo je pro? Kdo je pro? Socialisté? Proti? Raději to také ověříme elektronicky, byť si myslím, že to bylo schváleno. Končím hlasování. Schváleno. Třicítka, kdo je pro? Předchozí návrh byl schválen, říká paní předsedkyně. 15 hlasů pro, 7 proti, jestli se nemýlím, a jeden kolega se zdržel. Kdo je pro třicítku? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 37. Kdo je pro? Proti? Ověříme to raději elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 18 hlasů pro, 15 hlasů proti. Omlouvám se, že se vám nezobrazují ta čísla tady na displejích, budu to tedy číst. Bylo to 18 hlasů pro a 15 proti. Nyní 38. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis D. Jedna část, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 4, 5, 45, jenom druhá část. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo. Myslím, že to bylo schváleno. 46, kdo je pro? Proti. Ověříme to elektronicky. Hlasujte o návrhu 46. Končím hlasování. Zamítnuto 6 hlasů pro, 16 hlasů proti. Nyní 50. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Kompromis E ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schválenou? Druhá část Kdo je pro druhou část? Druhá část kompromisu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Chcete to ověřit? Nikdo nepotřebuje. Měla jsem pocit, že Barbara se ozvala, ale myslím, že to, můžete, že to můžeme ověřit. 64. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto 5 hlasů pro, 15 hlasů proti, 3 kolegové se zdrželi. Nyní 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Takže nyní hlasujeme na závěr elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 22 hlasů pro, jeden hlas proti, takže gratuluji. To je výborný výsledek. Now we, we move to... A nyní se vrátíme k bodu 6 na programu jednání, což je povolební přeskum VFR, příspěvek parlamentu k návrhu Evropské komise. Je to zpráva Pedra Silvy Pereira, respektive to jeho stanovisko. Máte slovo, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velice stručně. Předně chci poděkovat všem kolegům za předložené pozměňovací návrhy. Většinu z nich vítám jako užitečný příspěvek. Jsem si jist, že můžeme tímto text eh, dále zlepšit. Dále bych chtěl zdůraznit několik věcí. Za prvé, jde o to, že Evropská unie stojí před eh, novými velkými výzvami, konkrétně bychom se tedy měli zmínit o uprchlickém problému, o hrozbě terorismu a neustálých přetrvávajících dopadech ekonomické krize. Takže bude potřeba větší flexibility na straně rozpočtových pravidel z těchto důvodů. Ta pravidla by měla zohledňovat ve VFR při tom přeskumu víceletého finančního rámce bychom toto měli vzít eh, v potaz. A mohlo by případně dojít také k navýšení finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci současného VFR. O tom by tedy bylo možné ještě dále diskutovat. My si myslíme, že by se mělo diskutovat jména o flexibilitě, kdybych to měl schrnout, eh, o stávajících stropech v současné verzi VFR Zároveň bychom ovšem měli jasně říci, že jakékoliv navýšení flexibility při přidělování prostředků musí doprovázet silnější parlamentní kontrola. Kolegové také hovoří o tom, že musíme zajistit jednotnost evropského rozpočtu na základě demokratické odpovědnosti a transparentnosti. My toto zajistíme té závěrečné verzi a zmínka o rozpočtu eurozóny nad rámec fiskální kapacity, o tom by se také mělo diskutovat. Pokud jde o záležitost vlastních zdrojů, tak já to vidím tak, že bychom to měli řešit samostatně, což už probíhá. Takže si myslím, že toto stanovisko není ehm, vhodným místem, kde bychom se o to měli nějak podrobně ehm, rozvádět. Snad jenom silný závazek směrem k vytvoření ehm, skutečných nových vlastních eh, zdrojů by nám mohlo pomoci, ale to si skutečně žádá podrobnou diskuzi v rámci samostatné iniciativy, jak jsme o tom hovořili dnes dopoledne, a to je zpráva pana Paula Rangela. Obecně si tedy myslím, že díky těm pozměňovacím návrhům, které byly předloženy, se nám podaří dosáhnout smysluplných kompromisů. Já k tomu svolám jednání stínových zpravodajů, co možná nejdříve. Děkuji vám všem Paní předsedkyně, děkuji. Nejprve George Sheplin. Uh, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já souhlasím s kolegou Penérou. Myslím si, že je to opravdu nesmírně důležité stanovisko. Nikdo jistě nebude tvrdit, že není pravda, že bychom nečelili obrovským rozsáhlým výzvám a to o čem je i víceletý finanční rámec se dotýká všech těchto záležitostí, boj proti terorismu a tak dále a tak dále. Já zde samozřejmě nebudu zacházet do všech těch podrobných oblastí. Flexibilita, to si myslím správná otázka, správná záležitost není úplně jednoduché u finančních ustanovení. Se naši občané identifikují s Evropskou unii, tak si myslím, že ty vlastní zdroje, že to pravděpodobně nebude úplně na čele jejich priorit. Ovšem to neznamená, že bychom se neměli věnovat tomuto tématu, měli bychom podle mého názoru dokonce z této rozpravy udělat co možná nejrozšířenější rozpravu, která by vzala v potaz i možnou další, možné další rozšíření Evropské unie. Čili děkuji, děkuji ještě jednou za odvedené obránce. Myslím si, že všechny ty pozměňovací návrhy jsou podle mého názoru velice nápomocné. Další stínový úspravodajové. Pane Gerenci, chtěl byste za Alde vystoupit? Není zde pan Gerenc. Pascal Durand nebo někdo za zelené by chtěl vystoupit. Simon Castaldo. Před chviličkou jsem ho viděla. Nebo ještě někdo jiný. Pan Ujazdovský, prosím. Já, jestli dovolíte, rád bych promluvil polsky. Rád bych poděkoval kolegovi Pereirovi za přípravu této zprávy. Domnívám se, že v této záležitosti bychom se měli maximálně možně snažit o stabilitu a určitou předvídatelnost víceletých finančních rámců Evropské unie. Je pravda, že finanční a, politi- a rozpočtová politika Evropské unie vyžaduje určitou pružnost, především protože čelíme takovým těm mimořádným výzvám, o kterých jsme se zmínili nejenom dneska dopoledne, ale i pan Pereira to zmínil velice jasně, boj proti terorismu, uprchlická krize a tak dále. Ovšem samozřejmě, že tyto víceleté finanční rámci přesto musí být co možná nejstabilnější, nejpodrobnější, nejjasnější a i proto si myslím, že podobně jako pan poslanec Šeplin, já si myslím, že by bylo dobré, abychom velice rychle a v určitém takovém samostatném eh, bodě rozřešili otázku, která se týká vlastních zdrojů Rád bych zdůraznil to, že nám musí jít o určitou rovnováhu mezi stabilitou na jedné straně a pružností a zároveň určitými úpravami, které provedeme do víceletých finančních rámců. Proto bych ještě jednou rád poděkoval panu poslanci a samozřejmě, že jsem připraven s ním nadále spolupracovat. Děkuji ještě jednou. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Ještě někdo by rád vystoupil k tomuto bodu? stínoví zpravodajové již měli možnost vystoupit. I já bych ráda poblahopřála panu zpravodaji k tomuto stanovisku. Nejde pouze o to, že je to stručný dokument, on vlastně musí být stručný, tento dokument, a, ale i přesto se týká těch hlavních bodů, hlavních záležitostí důležitých pro mezinárodní, pro víceletý finanční rámec. A musí vlastně jít ještě nad rámec tohoto pohledu, protože ta revize sama o sobě nemůže přinést další vlastní zdroje a navýšit stropy, ale může se věnovat problematice flexibility, pružnosti, možného nějakého propojení jednotlivých pladeb se závazky, které vedly k určitým problémům v oblasti zadluženosti Evropské unie. V rámci tohoto stanoviska máme určité názory na to, jakým způsobem bychom mohli přistupovat k těmto finančním závazkům do budoucna, to znamená řešení problematiky vlastních zdrojů, rozpočet eurozóny, vůbec samotný koncept rozpočtu zemí eurozóny bude vyžadovat míru dobré vůle ze strany členských států. Možná bychom to mohli již připravit v rámci přeskumu v poločase, protože my žádáme o tento přeskum a o jeho určitou změnu vlastně v jednotlivých částkách. Možná eh, pan kolega Silva Pereira, když bude pracovat na pozměňovacích návrzích, možná by mohl zohlednit eh, i tyto body, které budou zásadní v rozpravě o přeskumu. Myslím si, že členské státy snad budou ochotny i určitým způsobem přizpůsobit tu strukturu, přidat do toho určitou pružnost a ne pouze ta revize, která by znamenala nové, další nové zdroje, další závazky, se kterými například přichází i rada, v, a tak abychom pokryli problematiku v oblasti bezpečnosti, uprchlíků, migrační krize. Dále to je Evropská pobřežní a pohraniční stráž, to vše stojí samozřejmě peníze a nechceme-li, aby se tyto finanční prostředky odebrali z politiky soudržnosti nebo společné zemědělské politiky, tak kde je vezmeme? Možná ten koncept eh, přeskumu bychom mohli právě proto rozšířit. Takže ještě jednou děkuji za slovo a blahopřeji zpravodaji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Děkujeme, Mercedes. Ještě někdo? Takže, pane kolego, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Možná ještě na závěr bych rád poděkoval kolegům za jejich poznámky, připomínky a zúraznil bych, o co zde jde v rámci tohoto přeskumu víceletého finančního rámce. To je nesmírně důležité, protože v tomto období, kdy Evropská unie čelí takovým obrovským výzvám a snaží se identifikovat prostředky, jež má k dispozici. Jde i o určitý test důvěrnosti celé Unie politické závazky pro splnění, dosažení těchto, těchto cílů. Víme, že víceletý finanční rámec představoval takové dosmutné cvičení. Parlament v tomto důsledku musel požádat právě o tu hloubkovou revizi celého procesu, které pravděpodobně dojde. Nejhorší by bylo, kdyby v takovém období, kdy se problémy prohlubují a evropští občané jsou si vědomí této smutné situace, úplně to nejhorší, co můžeme udělat, je nepřijít s nějakou reakcí, s nějakou odpovědí, která by reagovala na obtížnost a problematiku celé této situace, čili zajistit ty finanční prostředky, podívat se na stropy, podívat se na to, jak to vypadá v současné době, zároveň bez diskuzi o nástrojích, které by do toho vnesly trochu pružnosti v celém finančním víceletém rámci, zda máme adekvátní nástroje, které by reagovaly na rozsah celého problému a zároveň posílit stabilitu. Někteří kolegové to zdůraznili s ohledem na ty hlavní cíle Evropské unie. Jedním z těchto hlavních cílů je samozřejmě politika soudržnosti. Vyčlenění určité vyhrazení těchto finančních prostředků pro řešení nových výzev nemůžeme udělat na úkor jiných důležitých výzev, například v oblasti koheze, v oblasti soudržnosti, ale jsou podle mého názoru. Já samozřejmě budu spolupracovat s kolegy, kteří předložili různé připomínky, názory, brzké době zorganizujeme schůzku stínových zpravodajů a společně se nám jistě povede dosáhnout širokého konsenzu. Děkuji. Thank you. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Nejsou-li žádné další přihlášky do diskuze, dostáváme se k dalšímu programu a to je demokracie online v Evropské unii. 29. října 2015 pan Ramon Chauregi Atondo byl jmenován zpravodajem pro zprávu z vlastní iniciativy týkající se demokracie online v Evropské unii, potenciálu a víze. Výbor pro kulturu a paní Izabela Adenolfi připraví stanovisko na základě článku 53 jednacího řádu. V průběhu našeho posledního setkání našeho výboru, které proběhlo 14. března, jsme zorganizovali veřejné slyšení ke stejnému tématu, to znamená i demokracie demokracie online, co znamená, že v letošním roce bychom se velice rádi zaměřili na nové, inovativní, potenciální podoby této demokracie a způsoby, kterými bychom mohli přispět k její tvorbě, samozřejmě posílit i účast našich občanů na politickém životě a jakési přiblížení našich občanů evropským otázkám a aktivnímu zapojení našich občanů k těmto otázkám. Článek 11 zakládací smlouvy cituji, hovoří následující. Evropské instituce by měly poskytnout eh, občanům a jejich asociacím příležitost veřejně si vyměňovat své názory, a to ve všech oblastech týkajících se Evropské unie. A právě z tohoto důvodu bychom se chtěli podívat na různé možnosti využití digitální technologie v účasti na demokratickém životě Evropské unie. Nyní dovolte, abych dala slovo našemu zpravodaji, kterým je pan Chauregi, a který nám předloží pracovní dokument k tomuto tématu. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve říci, vážení kolegové, že diskuze o demokracii online nebo o e-demokracii, jak to označujeme podle angličtiny. To je téma nesmírně rozsáhlé, takže je potřeba ho trochu konkretizovat a říci si, o čem přesně hovoříme. Každopádně je to téma velice důležité. V současné době je předmětem výzkumu na všech světových univerzitách. Je tady celá řada osvědčených postupů, příkladů, dobrých zemí, takže náš parlament se může inspirovat, sám může zpracovat eh, studie, některé z nich již připravil, ale především je potřeba se dobře zorientovat v této pr- problematice. Takže já k tomu přistupuji takto. Demokracie, náš současný systém spolužití, eh, ve svobodě nefunguje stoprocentně dobře. To je potřeba si mm, říci, když eh, chceme řešit eh, tento problém, toto téma. Důvody tzv. demokratické krize či diskreditace institucí, zhoršování vztahů mezi politiky a občany, to je opět eh, námět eh, celé řady studií, knih a publikací. Nicméně obecně zhruba lze říci, že velká eh, většina občanů vnímá politiky jako čím dál vzdálenější, politiku obecně jako nesmírně a stále více komplikovanou a politici mají potíže vysvětlovat svá rozhodnutí občanům, občané stále hůře chápou řadu politických rozhodnutí, zejména v oblasti hospodářství, v oblasti finančních trhů. Eh, takže to vše omezuje možnosti přímé demokracie. Je tady problém s globalizací, protože globalizace omezuje demokratický rámec eh, v celé řadě případů. Rodrik eh, jako teoretik velice dobře postihl trouhelník mezi demokracií, státy a globalizací, kde došel k závěrům, že čím více globalizace, tím méně demokracie. Kromě toho dochází také k narušení sociálních smluv v tom nejobvyklejším slova smyslu, kdy občané přestávají vnímat stát a politický systém jako takový, který je chrání, což vnímají o to naléhavěji eh, během krize, kdy se ocitají bez ochrany a opět je to jako občany vzdaluje od politiky a institucí. Takže eh, Musíme si uvědomit, že demokracie není v dobrém stavu. Eh, druhé tvrzení, eh, víme, že jsou tady technologie IKT, nové sítě, nové mechanismy, komunikační prostředky, objevují se nová média, sociální média Existuje nějaký nástroj, který může pomoci zlepšení demokracie? To je druhá otázka, kterou si kladu. Protože moje ehm, zpráva se snaží pochopit problémy, e, které panují a uvažuje o možnosti zlepšení demokracie. Zamýšlím se nad tím, zda máme nějaké nástroje, které bychom mohli využít, abychom obnovili e, a zlepšili vztah mezi občany a politiky. Zpráva, kterou zpracovávám, tedy přistupuje k tématu z tohoto hlediska a e, schrnuje definice či doktríny, které se v tuto chvíli používají e, v této oblasti. A musím říci, že je potřeba rozlišovat mezi hlavními třema, e, třemi koncepcemi, mezi tím, co na jedné straně informační ehm, technologie a jejich používání představuje ve veřejném životě, to je především zlepšení a zjednodušení poskytování veřejných služeb ze strany státu směrem k občanům, což je takzvaný e-governance, eh, to znamená eh, elektronické vládnutí, kdy eh, samotná veřejná zpráva se snaží jinak informovat, být transparentnější a tak dále, tak aby rozhodování politiků, to znamená to elektronické vládnutí, bylo lidem bližší. Pak je tady elektronická demokracie, to znamená používání IKT komunikačních technologií pro to, aby se vytvořily kanály, eh, které eh, umožní například eh, elektronické hlasování, elektronické volby, různé elektronicky řízené občanské iniciativy. To je tedy ta demokracie online či elektronická demokracie. V další části hovořím o tom, jak vypadá situace dopasovat. to znamená, jaká, jaký je aktuální stav, jaké eh, zprávy tento parlament, komise či Rada Evropy nebo některé další země či organizace zpracovaly co můžeme považovat za osvědčené postupy a praxe, z čeho bychom se mohli inspirovat při diskuzi o budoucnosti eh, tohoto tématu. V další části eh, řešíme rizika, potenciální rizika rozšíření té myšlenky když si neuvědomíme úplně přesně všechny hrozby eh, či slabá místa. Takže ehm, já nastěňuji určitý přehled eh, pěti problémů, eh, které by neměly zůstat stranou našeho uvažování. Je to především digitální propast, a teď nemyslím fyzická jaksi propast mezi různými regiony světa nebo v rámci Evropské unie, ale mám na mysli propast ve smyslu skupin obyvatelstva, kteří, eh, které jsou mm, bez eh, možnosti využívat eh, pokročilé technologie, jsou to lidé digitálně negramotní. Pak je tady druhý problém možných volebních podvodů při hlasování, které je vedeno elektronicky. Pak je tady otázka ochrany ochrany soukromí a soukromých údajů. To je velice důležitý prvek. Čtvrtá věc, a to je diskuze o tom, zda sítě internet je skutečně nejvhodnějším místem pro diskuzi, zda to je ideální prostředí, zda současné sítě skutečně vyjadřují to, mm, dostatečně hloubkově odrážejí probíhající diskuzi. Zda síť pouze mm, nepostihuje mm, minoritní názory určitých skupin a pátá věc, to je eh, otázka toho, že když je více transparentnosti a čím více se otevírají informace eh, vůči veřejnosti, tak využití těchto hm, eh, informací a výhod může být monopolizováno ne občany a využito občany, ale ušími zájmovými skupinami, které mohou zneužít eh, tyto informace, tuto otevřenost pro své korporátní či jiné soukromé zájmy a eh, praxe ukazuje, eh, že skutečně k tomuto dochází. Na závěr své zprávy hovořím eh, o možném vývoji do budoucna, to znamená prvky, které bychom měli vzít eh, v potaz, které by měly být součástí této zprávy, které by měly být součástí úvah nás tady v Evropském parlamentu eh, rozlišuji sedm důležitých kategorií, které by měly být součástí parlamentní, parlamentní iniciativy, které bychom měli navrhnout obecně k evropské diskuzi. Je to podpora participace stávajících eh, for, které existují pro podporu diskuze a výměny názorů. Eh, na další straně eh, jsem pro výměnu osvědčených postupů. Dále si myslím, že bychom novými technologiemi měli umožnit větší transparentnost a výměnu mm, názoru ohledně e-governance chce vytvořit sítě spolupráce mezi univerzitami a výzkumnými centry a podpořit tak výzkum a vývoj nových nástrojů. Za páté musíme vzít v potaz ta rizika, o kterých jsem hovořil, pokud jde o využívání nových eh, komunikačních eh, technologií, abychom neohrozili eh, demokracii. Pak chci podporovat spolupráci na evropské úrovni, konkrétně pokud jde o transparentnost evropských institucí. A poslední věc, měli bychom nabídnout eh, politickým stranám nové nástroje, jak se otevřít eh, vůči svým příznivcům, eh, sympatizantům a stoupencům. Na závěr chci říci, um, Toto je velice stručný dokument. Jak víte, tak parlament stanovuje eh, omezený rozsah eh, pro podobné zprávy. Tímto chci poděkovat eh, také útvarům komise, které mě velice pomohly při práci na této zprávě. Mm, Dokument je tedy ve svém rozsahu omezen, přesto jsem se tam snažil popsat eh, současně probíhající politickou diskuzi nad tímto tématem. Chtěl jsem si, jakou krizi demokracie prochází a jaké možnosti nám nabízí současné informační a komunikační technologie. Takže já nechci tady vést diskuzi, která by totálně pře, eh, přeměnila naši koncepci eh, demokracie Nejsem z těch, kdo by si myslel, že IKT tady existují jako všelek, který totálně změní eh, současné vnímání demokracie a vyřeší všechny problémy, eh, které jsem zde nastínil. Ale může to být nástroj, který nám pomůže doladit eh, současný model, aniž by zásadně pozměnil podstatu participativní demokracie. Takže spíš se snažím o objektivní a vyvážený pod popis eh, možností, které se nabízejí, rizik, které s tím souvisejí a určitou cestovní mapu, kterou můžeme přetvořit do celoevropské institucionální diskuze, ale také samozřejmě do diskuze na národní úrovni s národními hráči, s samotnými médii, eh, zástupci telekomunikačních technologií a tak dále. Protože mám zkrátka k dispozici omezený prostor pěti stránek, snažil jsem se tam zapracovat tyto návrhy, se kterými jsem vás seznámil. Toto je ovšem první návrh který je vám tímto k dispozici. Těším se na vaše e, příspěvky, na spolupráci společně s vámi nad touto zprávou. Pokusím se schromáždit e, veškeré vaše příspěvky, návrhy, zkušenosti, protože upřímně věřím tomu, že sice svět tímto nezměníme, ale třeba se nám ho podaří alespoň trochu zlepšit. Děkuji nyní za EPP, pan Preda. Merci, uh, Děkuji, děkuji za slovo. Paní předsedkyně, rád bych poděkoval i panu zpravodaji. Rád bych mu poděkoval za tento pracovní dokument. Zaměřím se na tři body. Odůvodnění potřeby této zprávy. Na samotném počátku tohoto dokumentu. Obecně řečeno, já souhlasím s tvrzením o tom, že mezi našimi občany a politikou je určitá apatie, určitý pocit, radik, vede to k určité radikalizaci, vede to k určitému zklamání na straně našich občanů. Někdy takové bizarní reakce, vidíme osoby, které ve Francii začínají trávit celé noci ve stoje, je to určité je určitý projev napětí v naší společnosti. A myslím si, že důležité je, abychom především se zaměřili na nízkou účast ve volbách. Samozřejmě, že v těch zemích, kde to není povinné účast na volbách. To je věc, která mě nesmírně zajímá. Po přečtení první části tohoto dokumentu, první část, která odůvodňuje vůbec důvod existence této zprávy. Doufám, že tím nějak nerozlobím pana zpravodaje. Měl jsem pocit, že to taková, takové manifesto socialistického charakteru, globalizace, která představuje hrozbu, finanční trhy, které by měly být kontrolovány, takový socialistický přístup. Další věc, která se zde zmiňuje, omezení politických rozhodnutí ze strany finančních trhů, dále je to zpráva a řízení eura, No víte, já v podstatě vlastně mám z toho pocit, že je to takový vlastně boj proti škrtům a tak dále. Já samozřejmě vy máte jiný pohled na to, vy jste z jiné politické skupiny, já to chápu, díváte se na to úplně jinýma očima, ovšem já si myslím, že spíše bychom se na to měli podívat bez ohledu na naše politické politickou příslušnost. Toto je záležitost, která by měla vyzvat k zaměření se na určitou mobilizaci, nové formy, politická účast účast občanů a tak dále, nejenom to propojení mezi politikou a ekonomikou. Samozřejmě, že tam na to můžeme mít různý pohled, ale řekněme spíše ta politika, to by mě zajímalo, taková ta čistá politika, jestli dovolíte. Tato zpráva by mohla být zajímavou zprávou na rámec tu interpretaci globalizace nebo ekonomické krize mohla by být zajímavá, pokud bychom se podívali spíše na ty politické záležitosti, které se týkají eh, demokracie. To znamená spíše to, co víme o politice, a ne nějaké spekulace, které by se odkazovaly na naši politickou příslušnost. A dále pokud je o určité vymezení samotných témat, to je druhá záležitost. Souhlasím s panem zpravodajem, že zde nebudeme prostě vymýšlet nějakou definici digitální demokracie, ale především uplatnit to, co již Rada Evropy má k dispozici a spíše se snažit nějakým způsobem jasněji určit eh, na stránkách 3 a 4 ty hlavní body této zprávy, hlavní témata. Zde vidíme podrobně například i určité příklady, které vlastně fungují v různých formách elektronické demokracie, například Estonsko, ten úžasný příklad eh, elektronického hlasování bevolba a tak dále, různé programy financovány komisí, různé studie z Evropského parlamentu, iniciativa, občanská iniciativa a tak dále. Čili jaký je cíl této zprávy? Budeme se zabývat spíše tou evropskou stránkou nebo se zaměříme na členské státy nebo na obě dvě problematiky, ale prosím, aby to zde bylo jasně řečeno protože jinak to bude taková směsice všeho. Já samozřejmě vítám všechny tyto iniciativy, ovšem ne všechny jsou úplně stejné úspěch digitální demokracie v Estonsku a potom nějaká webová stránka. Dobře, to je sice dobré, že to funguje, ovšem nějaká stránka, to je sice pozitivní, ale mnohem lepší je mít celý tento systém, například tento estonský systém, který by mohl být určitým příkladem pro jiné členské státy. To jsou naši občané, kteří by nám mohli říci, zda prostě chtějí uh, následovat tento estonský příklad. Já si myslím, že by to bylo dobré osobně, ale samozřejmě zde bychom měli udělat určitý rozdíl i v hodnotě těchto modelů a zkušeností. Třetí poznámka, doporučení, doporučení, jež bychom měli sformulovat. Já osobně si myslím, že je zde určitá výzva formulovat návrhy, které by nám mohly pomoci opětovně získat naše občany, aby opětovně investovali do politiky, ta participace a ne nějaké prostě chaotické, antipolitické projevy a tak dále. Čili jakým způsobem přijít s konkrétními návrhy, jednoduchými návrhy, aby došlo k tomu opětovnému napojení na naše občany, ta konektivita, to říkáme tak náhodou. To je právě součást digitální rétoriky. Zároveň souhlasím s důležitostí snížit náklady na digitální ekonomiku, to znamená fakturace v této oblasti, abychom teda snížili ty náklady a samozřejmě přístup k těmto novým technologiím, školení, přeškolování v této oblasti. Víte, abychom se nespekulovali a nějak míchali všechno, co se týká ekonomiky na jedné straně a určitou, řekněme, ideologickou obsesi každé politické skupiny. Prosím, abychom se věnovali pouze politickým záležitostem, abychom zůstali u politických návrhů a nápadů, protože to je extrémně důležitá výzva. Ještě jednou moc krát děkuji. Thank you very much eh, for... Děkuji pěkně poté pan Kamžíš Vezdovky za EKR. Děkuji bardzo. nie mam pretensji. Děkuji. Děkuji, děkuji, e, paní předsedkyně. Já zde nemám žádné výhrady vůči panu zpravodaji, protože zde vyjádřil určité ideologické názory. Já se prostě těším z toho, že máme různé politické názory, proč ne, ale možná bychom měli zároveň se snažit zajistit to, aby ten výsledek, ten konečný výsledek této práce, která byla zahájena nesmírně kvalitně, aby i ten výsledek byl maximálně konkrétním výsledkem. A takový názor, který bych rád předložil, je možné zorganizování veřejného slyšení. To bychom zaměřili právě na problematiku nových forem, nových nástrojů, nových možností, nových vyjádření politických eh, názorů, možná i s nějakými univerzitními, akademickými subjekty. To si myslím, že by přineslo další předanou hodnotu této zprávě, pokud bychom zde měli právě i tyto návrhy těchto nových forem a proto bych rád navrhl panu zpravodaji, aby zvážil tuto možnost zorganizování takového slyšení to znamená veřejné slyšení se zástupci akademické sféry, odborníky, vědci, kteří se zabývají novými formami participativní politiky a vůbec ehm, této politiky v určitých různých, ehm, například na internetu právě, to znamená online odbornosti. Děkujeme a nyní další kolegyně. Děkuji. Mě toto téma velice zajímá, takže jsem se zaujetím přečetla tuto zprávu. Já jsem ze Španělska, takže eh, sdílíme s panem, eh, s panem zpravodajem eh, naši tradici, navíc jsem prošla církevními školami a já tady vidím tak velmi školomecky rozdělenou tu část nastíněnou, nastíněný sižet, pak ta nebezpečí rizika a kudy se vydat. Já si myslím, že to eh, slyšení bylo velice zajímavé eh, a to se objevuje v té části 4 a 5 vašeho dokumentu. Pokud jde o vymezení celého tématu, tak eh, můžeme s vámi souhlasit nebo ne. Myslím si ale, že je velice odvážné a také velice upřímné to, jak nám to předkládáte. Můžeme nebo nemusíme úplně přesně souhlasit s těmi jednotlivými směry a vymezeními. Pokud jde o rizika a potenciály, tak eh, ano, to je ta inspirativní eh, část eh, a myslím si, že nesmíme zapomínat právě na, na ty možnosti do budoucna. Co je velice zajímavé, je to, že hovoříte o síti jako o velice komplikovaném prostředí, kde se nevždy eh, objevují jenom ty nejvyspělejší názory. Eh, hovoříte v té poslední části také o tom, jakou cestou bychom se měli ubírat a mluvíte o tom, že by se politické strany měly pomocí nových, eh, novými prostředky obracet na své stoupence. Ale já si myslím, že tady se to propojuje opět s tím rizikem, které eh, sebou eh, síť a nové eh, technologie nesou, že opět to nemusí být úplně ideální prostředek komunikace, takže to musíme zvážit. Jinak vám blahopřeji, děkuji za tuto zprávu, protože si myslím, že je velice stimulativní a také velice upřímně naformulovaná. Děkuji. Děkuji. A nyní Barbara Spinelli za GUE. Grazie Danuta, io vorrei innanzitutto ringraziare Děkuji, Davuto. Dovolte, abych poděkovala panu Hauregimu za jeho původní dokument. Myslím si, že není svým charakterem ideologický. Pouze nabízí názor na tu nepopiratelnou krizi demokracie v Evropě. V této zprávě najdeme několik významných myšlenek, například myšlenka podpořit vyšší účast občanů v politickém dění, lepší přístup k technologiím a překonání té propasti v, ve znalostech ovládání IKT. A je tam také otázka transparentnosti. Rovněž se mi líbí poznámka týkající se potřeby nespouštět ze zřetele takové záležitosti, jako je ochrana osobních údajů a soukromí. Samozřejmě technologie v této oblasti může představovat určité nebezpečí. Dovolte ještě několik poznámek. Domnívám se, že nárůst tzv. elektronické demokracie i demokracie bychom měli vnímat jako proces, jako postup od eh, bodu, kdy vlastně um, jsou pořádána referenda, volby a tak dále, a směřuje to k analýze toho, čeho je demokracie schopna. Určitě eh, nechceme slepě kopírovat rozhodnutí, která byla přijata a používat nové technologie eh, pouze k tomu, abychom zakonzervovali daný stav, současný stav. Jde o to, aby se lidé prostřednictvím technologií mohli podílet na rozhodovacím procesu a tím pádem došlo k posílení demokracie. demokracie. Z tohoto důvodu musíme lidem pomáhat rozvíjet se tak, aby se mohli aktivně účastnit v tomto demokratickém procesu. A proto bych ráda, aby se v této zprávě poukázalo také na sociální pilíř. Jeho smyslem je eh, bourat ekonomické a sociální bariéry. To je ta skutečná účast občanů na demokratickém procesu. Tato digitální demokracie se stane eh, součástí tzv. standardní demokracie a ruku v ruce s tím půjde rozšíření Eh, práv, eh, která v demokracii existují, ale k tomu jsou zapotřebí záruky od samého počátku. To znamená, že lidé budou muset disponovat určitými právy, jež nelze ignorovat. Jejich základní práva bude nutné respektovat ve všech fázích eh, využívání nových nástrojů. V loňském roce italský parlament přijal chartu práv uživatelů internetu. Je to charta, která vlastně zakládá základní práva v kyberprostoru. Takovýto nástroj by nepochybně mohla přejmout i Evropská unie. Za třetí, a to zpravodaj také vyzdvihuje, je nezbytné zajistit maximálně snadný přístup k internetu. Takže nejde o to, aby se technologie šířily, jde o to, aby se eh, k ním, aby tedy na ten internet měli občané snaží přístup. Vědomosti a znalosti jsou totiž nedílnou součástí Eh, všeho, co s demokracií souvisí. Je zapotřebí zajistit eh, přístup za rovných podmínek, bez diskriminace a zároveň eliminovat eh, jakákoliv omezení pro uplatňování takovýchto práv. Zároveň však může, musí existovat také negativní povinnost to znamená, že ani stát, ani Evropská unie se zřekne eh, cenzury a neoprávněných omezování, pokud se nebude jednat například o ohrožení národní svobody. Hluboké znalosti, které by mohly být eh, v určitém rozporu s těmi povrch, povrchními znalostmi. by mohl být problém. Proto je tady zapotřebí um, skutečně um, hlubokých znalostí tak, aby bylo možné um, účinně využívat internetu. V současné době, jak jsme slyšeli, um, trpí demokracie krizí a je to také krize klasických komunikačních prostředků. Domnívám se, že by Unie mohla dále přispět k podpoře a rozvoji elektronického vzdělávání nebo vzdělávání pomocí eh, IKT a to by mohlo začít již eh, ve škole. Aby bylo možné posílit koncepce, koncepce participace, tak jakožto stínová zpravodajka bych eh, se určitě vyslovila pro řadu opatření eh, přijímaných na úrovni EU. Prvním z nich je reforma iniciativy eh, evropských občanů eh, k demokratickému k demokratické participaci z roku 2011. Eh, komise poměrně samolibě zareagovala na nedávnou kritiku, která jí byla vyjádřena v souvislosti s touto iniciativou evropských občanů. Bylo to poměrně překvapivé. Bylo řečeno, že eh, eh, je ještě eh, příliš brzy na to tuto iniciativu hodnotit. Stejně jako Mao Tse-tung řekl o francouzské revoluci, že tedy ještě příliš brzo ji hodnotit a mám pocit, že komise reagovala stejně jako Mao Zedong. tung Tím druhým opatřením by byl celoevropský předpis eh, k ochraně tzv. whistleblowerů, čili těch, kdo prozrazují interní informace. Pak je tady eh, volnost informací šířených po internetu. A za třetí, by bylo ještě dobré ověřit ten nástroj referenda na evropské úrovni a rozšířit jeho působnost. Pascal Derance zde není. Je tady někdo, kdo může promluvit jeho jménem? Dobrá. Bude to tady. A Max se také poté může vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, eh, vážený příteli, abych začal otázkou, která mě zaujala ve vašem dokumentu. To je lingvistická otázka, takže proto vystoupím ve španělštině. Já už jsem opakoval eh, dvakrát, eh, že demokracie, a vy jste to říkal tedy dvakrát, že demokracie dobře nefunguje. Ale já si myslím, že to není politické tvrzení. Já musela říci, že demokracie není dobrá. Takže to je spíše takové terapeutické mm, parafrázování, kdy vlastně chcete říci, že není v dobrém stavu, zdravotním stavu, řekněme. Takže začal jsem tímto drobným lingvistickým vtipem, jestli nevadí. Každopádně, Hledáme nástroj, který nám pomůže zlepšit demokracii. To se mi zdá velice dobré, v pořádku. A pak jste hovořil o tom, že chybí, jak se ta čistá politika. Mm, to je také trochu takové zvláštní vyjádření, možná tím tedy myslíte to hlasování, volby a tak dále. Ale teď už konečně přecházím k bodu, který mě tedy přijde důležitý a zajímavý. Musíme opatrně postupovat, když hovoříme o mm, demokracii online, jako kdyby, a to tady je v tom materiálu, jako kdyby demokracie byla čistě o volbách, eh, hlasování, konzultacích a diskuzích, jak, jako kdyby demokracie neměla i své sociální aspekty a tak dále. Takže když nám jde o politické zapojení, demokratické zapojení občanů, to je samozřejmě důležitá věc, tak je třeba se zaobírat také tím, co tomu předchází, to znamená eh, politickým vzděláváním vzděláváním k demokracii. A to je prvek, který v tomto dokumentu chybí a já bych byl rád, kdyby tam byl zařazen i když v těch posledních eh, sedmi bodech ve čtvrtém bodu hovoříte o tom, že chcete spolupracovat s výzkumnými centry a s univerzitami, přesto si myslím, že demokracie online mm, by měla hovořit také o roli, kterou by měly, měla sehrávat eh, při vzdělávání ve školském systému. Myslím si, že to je eh, téma, které by mělo být součástí školních osnov kdy žáci začínají, mm, když se začínají seznamovat eh, se základními eh, technologiemi, absorbují tyto záležitosti, tak eh, si myslím, že je dobré začít jim představovat i určitou přípravu na digitální demokracii. Ještě předtím, než se sami budou přímo na hlasování a volbách podílet. Takže myslím si, že to je ten aspekt toho vzdělávání směrem k demokracii online, který by zde měl být podchycen uh, Týká se to tedy škol, vzdělávacích zařízeních, tam bychom měli začít, aby to nakonec nepřišlo jako něco nečekaného, když najednou člověk přijde jako dospělý k volbám, eh, jako plnoletý občan, aby na to byl průběžně připravován, aby byl vzděláván k digitální demokracii důležité pro život. Myslím si, že tedy tento vzdělávací prvek je velice důležitý je důležité, aby se tam nějakým způsobem objevili, Jinak vám děkuji za tuto zprávu. Děkuji tedy. A nyní za FDD paní Jadinolfi. Grazie, presidente. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkoval panu Hourigemu za návrh jeho zprávy, kterou považuji za dobrou. Především mne těší, že zde zmiňuje krizi legitimity, kterou prochází eh, evropská politika a zmiňuje také nedůvěru občanů v Evropskou unii. Tato nedůvěra neustále roste a obráží se také ve stále nižší účasti na volbách do Europarlamentu. Evropský parlament je také orgánem, který využívá nových technologií a řada věcí probíhá díky internetu. Já osobně využívám tyto nástroje a nepochybně nám pomáhají účastnit se politického procesu. Ačkoliv jsou zde nevýhody. Některé z těch nevýhod eh, uvedli naše kolegové ve svých výstupech. Jsou tady nebezpečí, jako například zapojení lobbystů, ale eh, již v současné době lobbysté vyvíjejí eh, tlak a nepotřebují k tomu elektronická média. Ta nebezpečí panují i mimo ten kyberprostor. Neměli bychom se však nechat zastrašit. A vzít se to jako výmluvu k nekonání. Aspekt vzdělávání, otázka vzdělávání lidí, je nepochybně věcí, kterou by se mohl věnovat výbor pro kulturu. Je to důležitý prvek a určitě to, eh, to není všelék. V řadě států již eh, je vyvíjeno úsilí naučit lidi využívat eh, elektronických nástrojů, zajistit takzvanou mediální gramotnost a vše to používat správným způsobem. Ovšem i zde narazíme na problémy. je problémy je například to, že občané nevědí, kdo je zastupuje a nemají uh, adekvátní občanskou výchovu. To znamená, že svoji volbu mnohdy uh, činí na základě Eh, emocionálních pohnutek. Hovoříme zde o demokracii v Evropě. Pokud o ní usilujeme, domnívám se, že musíme tu problematiku pojmout ze širšího hlediska. Jsme svědky stále zrůstajících eh, aktivit extremistů v Evropě. No a v našem výboru pro kulturu vypracujeme stanovisko a budeme se samozřejmě snažit eh, zjistit, eh, jaké v této oblasti panují osvědčené postupy. I Evropský parlament eh, zahájil svůj projekt a pro mě je důležitá jedna věc. Jde o to, aby byl poskytován volný software, bezplatný software, tak, aby bylo možné šířit znalosti a vědomosti a že to nebude ponecháno na ruce trhu a nebudou tam zjištné, prof, zjištné motivy. Máme již k dispozici nástroje, které v Evropě byly přijaty a které fungují. Závěrem bych řekla toto. Chápu, že se zde jedná o novou věc, ačkoliv ehm, se o ní mluví již dlouho. A co bychom měli udělat? Měli bychom zapojit občany a zvrátit ten proces, eh, díky kterému se eh, oni demokracii stále více vzdalují. Takže Prosím, teď má slovo pan Max Schöpfling. A tím zavírám seznam a ještě má slovo pan Anderson. Každopádně, jedná se tady o velice zajímavý dokument a já se dovolím předložit dva návrhy a sdělím mám dva komentáře. Jaké jsou ty návrhy? Myslím si, že by vůbec nebylo od věci, pokud by občané měli občané a organizace občanské společnosti měli eh, větší možnost sledovat a chápat legislativní proces. Pokud chceme, aby byl efektivní a aby se občané mohli podílet na legislativním procesu, tak k tomu je zapotřebí velice dobrých kontaktů a člověk eh, si musí zaplatit velice dobré lobbysty. Ovšem, pokud by se nám podařilo dát všechny informace srozumitelným způsobem k dispozici na internet, myslím si, že by to mělo skutečně ohromný dopad, pokud by tady tam byl i časový prostor, aby se v tom lidé mohli zorientovat. Druhý na to verzní, ale myslím si, že tady musí zaznít. V dokumentu, minimálně v tom diskusním dokumentu o digitální demokracii, bychom měli jakožto poslanci Evropského parlamentu uvést minimálně pár slov o rušivých efektech eh, na práci parlamentu, eh, kdy na internetu je příliš mnoho informací a eh, lidé se tím pádem mohou snažit kvantifikovat věci, které nelze kvantifikovat, jako je například Eh, efektivita práce určitého politika. Samozřejmě o hodnocení europoslanců, MEP ranking, a eh, došlo skutečně k narušení práce. Já jsem se včera dozvěděl od Rainer Wielandu eh, statistické údaje ohledně toho, že došlo z 800 eh, žádostí o prohlášení na 600 tisíc. Šlo jsme se na 600 tisíc. Všechno toto je mnohdy um, působeno snahou získat body ve statistikách a lepší hodnocení, ale neodpovídá to skutečnosti. Stojí to spoustu peněz a narušuje to práci parlamentu. Takže to je problém. Eh, nemyslím, že ji vyřešíme prostřednictvím této zprávy, ale určitě to je problém, který se zmíní, který se zaslouží zmínku. A teď můj první komentář. Ten se týká uh, elektronického losování. Já jsem uh, milovník techniky. Pokud máte čas zítra, přijďte na seminář o robotice. Elektronické losování je velice problematická záležitost. Proč? Pokud máte nesprávný systém elektronického hlasování, tak nelze jeho výsledky nezávisle ověřit a estonský elektronický systém bohužel není příliš dobrý, neumožňuje kontrolu, my prostě tomu počítači musíme věřit. Ale nelze nezávisle ověřit výsledky. A pokud nelze výsledky nezávisle ověřit, existuje nebezpečí elektronického podvodu. Je tady také riziko eh, toho, že lidé budou očekávat, že tady dochází k těmto eh, podvodům při elektronickém hlasování. A to je skutečný problém, který by měl v této zprávě dostat mnohem větší prostor. Bylo by určitě nebezpečné, pokud by Evropský parlament eh, byl volen prostřednictvím systému, do kterého se může někdo nabourat. A závěrem se musím eh, zmínit o zneužívání informací a transparentnosti lobbysty. Ukázuje se, že transparentnost poskytování informací eh, mnohdy zneužívají lidé. Já musím říct, že s tímto přístupem nesouhlasím. Zkušenost ze Švédska ukazuje, že transparentnost je skvělá věc. Samozřejmě většinou jsou to novináři, kteří žádají informace. Ty informace používají a potažmo to znamená, že lidé věří systému. Administrátoři a politici eh, činí mnohem méně chyb a méně spochybnitelných rozhodnutí, pokud vědí, že jejich práci budou sledovat žurnalisté. To je opravdu dobrá věc a vytváří uh, rovné podmínky pro, ten sfér, pro tu sféru poskytování informací, protože uh, tím pádem uh, se informace dostanou ke všem a ne pouze k lobbystům, kteří mají ty nejlepší kontakty. Můžete souhlasit, můžeme, můžete nesouhlasit, ale minimálně jste byli varováni. Každopádně se o tom ještě budeme bavit. Děkuji, říká paní předsedkyně a dává slovo paní Mercedes Breso. Eh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Ramonovi za připravenou zprávu. Dokument obsahuje zajímavých a důležitých věcí a dnes máme první příležitost ho probrat. Jedná se tedy zatím o předběžnou pracovní verzi. Tento dokument obsahuje určité návrhy, kolegové přispívají eh, svými poznámkami. A celkově tato zpráva hovoří o tom, jak vypadá současný stav demokracie v Evropské unii. Jde o náměty, jak o současné situaci uvažovat a jak eh, a je to určité východisko pro zpracování následného politického textu, který bude eh, přijatelný pro všechny politické skupiny. Vy tam hovoříte o krocích na evropské úrovni, což jsou kroky, kde vidím eh, asi nejvyšší potenciál pro využívání nástrojů online. Já myslím, že jsme poměrně dosti vzdáleně našim pětistům milionům občanům, takže by nám mohlo, použ- mohlo eh, jak se život ulehčit, kdybychom měli nějaké kvalitní elektronické nástroje, nebo když hovoříme o společných pravidlech, společné legislativě, pokynech. Tak ty by možná nebyly špatné pro stvárnění té demokracie online pro všechny členské státy. Co mě zaujalo? to je ten rozdíl, který eh, děláte mezi eh, elektronickou demokracií, na tom se všichni shodneme, a pak mezi tou elektronickou zprávou e-government a elektronickým vládnutím e-governance. Technologie nám umožňují tam, kde jsou k dispozici, propojit se vzájemně, Takže pokud se splní základní podmínky, tyto nástroje, digitální nástroje jsou užitečné, umožňují občanům interagovat eh, se státními úřady, s politiky. A to si myslím, že je veliké zlepšení, zlepšující kvalitu životu občanů. Takže já nemám problém se zlepšováním těchto nástrojů. Problém vidím spíš v tom, jak zajistit jednak tu dostupnost, tu konektivitu dostatečnou, což může být problém v některých oblastech kvůli eh, zeměpisnému umístění, mohou to být eh, horské oblasti, kde je horší propojení a přístup k internetu. A na druhé straně by mohla vzniknout nějaká podpůrná centra, která by mohla v takových případech pomoci. Nebo eh, je možné uvažovat o bezplatném poskytování eh, Wi-Fi připojení těm, kteří si nemohou jinak drahé připojení v místě, kde žijí, eh, dovolit. Takže tyto záležitosti důležité jsou, protože nás eh, vedou eh, na cestě k tomu, abychom vyřešili jiné související problémy. A to už se dostáváme k té eh, problematice elektronické demokracie a elektronického vládnutí e governance. Provádění elektronických konzultací a hlasování například v rámci Evropské unie, to je důležitá věc. Například eh, na konzultace probíhají buď tady v Bruselu nebo v jednotlivých členských státech a tím eh, přilákají na jenom omezený počet zájemců. Co všem Unie nabízí a ne všichni občané o tom vědí, je to, že je možné provádět veřejné konzultace před eh, hlasováním, po hlasování, během něj, eh, předtím, než se začne rozhodovat o nějakém návrhu eh, a o tom občané mnohdy nevědí. Přitom je možnost vést takovou diskuzi. Velice často je to ale diskuze, která příliš občany nezaujme, tím pádem ani eh, není tak eh, průkazná. Na druhé straně, když občané hlasují, účastní se nějakého hlasování, je potřeba zajistit, eh, že mají dostatečný přístup a rovný přístup k informacím ohledně tématu, o kterém se bude hlasovat. Jinými slovy, zlepšení kvality, rozšíření konzultací, řešení problému s eh, dostupností informací k rozhodnutí. Toto jsou všechno důležité věci které by se měly zvážit. Jsou tady prostředky i dnes, jak se eh, podílet na rozhodování Evropské unie, jak ho ovlivňovat a přitom se o nich eh, málo eh, ví a ta transparentnost přitom je mnohem větší, než se zdá být. Teď elektronická demokracie, demokracie online, k příkladu referenda a podobné druhy přímých konzultací a hlasování ohledně politicky významných témat. Já si vzpomínám, ačkoliv to byla diskuze jiného rozsahu, že jsme hovořili o eh, procesu Porto Alegre, o participativní demokracii, kdy v podstatě všichni hovořili o tom, že nechceme nahrazovat participativní demokracie a že ji chceme obohatit o doprovodná opatření, abychom ji lépe strukturovali. Tato eh, participace může mít podobu referenda nebo nějaké konzultace. Ale i když zajistíme přístup všem. I když budou řádně rozšířeny informace, stále to nemusí být ideální, je potřeba na tom dále zapracovat. Tady souhlasím s kolegyní, která hovořila přede mnou, že bychom se neměli bát udělat chyby nebo udělat někdy něco hloupého, protože to se zkrátka každému může někde stát, ale měli bychom usilovat o vybudování participativních mechanismů, které by zajistily konzultace na vysoké, s vysokou kvalitou. Zastupitelská demokracie je charakterizována tím, že pravidla jsou stabilní, eh, volební systém je stabilní, rozhodování probíhá podle jasných pravidel. a celá ta mašinérie se opírá o jasné zákony. Ale elektronická účast nebo participace online je mnohem vágnější, přitom může být také velice rozsáhlá, takže i pro ní potřebujeme nastavit jasná pravidla, zaručit rovný přístup, zajistit to, že lidé nebudou hlasovat eh, víckrát než jednou, že tady nebude docházet k podvodům při hlasování a ke zneužívání systému. Jinak je to ale samozřejmě koncepce velice zajímavá, protože jakmile by se zrodil takovýto nástroj, tak mm, myslím, že občané ho budou chtít používat protože si přejíš naší přístup eh, k tomu, aby se sami do demokracie mohli zapojit. Protože jim to ušetří cestu, náklady a tak podobně. Nebudou už muset být v takovém případě někde fyzicky přítomni. Takže ta participace online by toto řešila ale musí být dostatečně zajištěna. A já když se teď dívám na váš víze, výraz, paní předsedkyně, chápu, že mi chcete říci, že už jsem hovořila příliš dlouze. A, hm, děkuji. Pokud chcete mluvit ještě déle, tak se raději na mě nedívejte. Čorči, já budu velmi stručný, nebo ne úplně velmi, ale stručný budu. Vrátím se eh, k tomu, co říkali eh, někteří z kolegů v této zajímavé eh, diskuzi. Max Anderson má určitě pravdu, pokud jde o kvantifikace nekvantifikovatelného. Například Někdy jsou ty algoritmy v těch systémech až příliš jednoduché a různý způsob vážení hlasů potom může vést k různému zobrazení reality. Když hovoříme o Estonsku, i tady má Max pravdu, pokud jde o vysokou míru důvěry ale já se nejsem jist, že vysoká míra důvěry je skutečně nezbytným předpokladem pro to, aby elektronické hlasování mohlo fungovat. A teď pokud mohu reagovat na to, co řekla Barbara Spinelli. Já myslím, že to nebyl Mao Tse-tung, který řekl, je příliš brzy na to říct, jak to bude. Kissinger říká, že to byl Mao. Vstupuje do řeči paní Spinelli. Já myslím, že to byl Kissinger, říká paní Spinelli. Joan Light byl mnohem sofistikovanější než eh, Mao Tse-tung nebo kdokoliv. Takže, ale teď k věci. Asi víte, že dnes eh, je den eh, evropských občanských iniciativ, takže to, že jste říkali, že komise mm, sebe uspokojeně nedělá nic, tak eh, ano, ano, je potřeba hovořit o občanství. Komise se domnívá, že není kam spěchat a říká, že ten nástroj je teprve mladý a v počáteční fázi, ale to je přece strašná hloupost. Podívejme se teď eh, na ten pracovní materiál, který máme před sebou, ten je velice zajímavý a jsem velice rád, že máme dnes možnost eh, o něm společně uvažovat. Co bych možná připomněl mm, ve vlastní zprávě o mm, občanských iniciativách je digitální občanství na evropské úrovni. A myslím si, že to totiž zapadá eh, do toho, co popisujete vy v této zprávě. Vlastně jde o určité rozhraní mezi občany a úřady. Když o tom tak přemýšlím, napadají mě další věci. Digitální agenda, digitální budoucnost. Povaha naší práce už se nyní změnila, už je jiná. Dochází k eh, tomu, že repetitivní práci provádějí roboty a dokonce i některou intelektuálně náročnou práci dnes děláme elektronicky eh, Velice brzy přijdou například právníci eh, o práci. Spousta věcí, které dnes považujeme za samozřejmost, se žádá lidskou práci, lidský zásah a do budoucna už to možná nebude potřeba, což je trochu znepokojující, alespoň pro některé z nás. A politici zaostávají, nedrží tempo, zaostáváme i v jiných oblastech, eh, kde digitalizace se projevila naprosto zásadně. A z toho všeho vyplývá, já si nemyslím, že tady je nějaký moment historické eh, nutnosti, ale myslím si, že politika zkrátka z procesu digitalizace mm, nebude vyjmuta, neunikne mu. Takže já bych tady doplnil eh, dvě další eh, myšlenky. Všichni budeme potřebovat mnohem více specialistů na IT. To je oblast, kde určitě dojde k masivnímu rozmachu. A druhá věc, eh, fascinuje mě, že mladší generace, která nám početně roste, tak pro ně je digitální svět naprosto přirozený. A nesmíme zapomínat na to, že naše společnost ale demograficky stárne a proto bude potřeba, aby někdo té starší generaci pomohl, ať už by šlo o nějaká Mm, podpůrná centra, mm, vzdělávací centra, která by pomohla těmto lidem udržet se svou autonomii. To je, myslím, součástí tohoto vývoje. Nesmíme na to zapomínat a určitě to nebude levné a je potřeba si uvědomit, že přenos dovedností bývá vždycky nákladný. Děkuji. Byl to Joan Lai, já jsem to teď eh, ověřila, skutečně je tomu tak. Děkuji paní předsedkyně, říká pan Šepling, že byla pravda odhalena. Pravda vítězí. Ne, já jsem to nehledala, protože pan kolega je z EPP, to vůbec ne. Takže tím jsme vyčerpali seznam řečníků. A teď nevím, jestli by se chtěl eh, Ramon ještě vyjádřit, ano, velice stručně, tak jednak chci říci, že všechny příspěvky kolegů byly velice zajímavé. Určitě obohatí tento dokument. Já teď nebudu zabíhat do podrobností, protože už nemáme moc času, ale myslím si, že to byla skutečně diskuze na vysoké úrovni a eh, byly to velice zajímavé příspěvky. Já se pokusím eh, ten dokument eh, podle vašich námětů přetvořit k tomu, co řekl pan Ujezdovský. Já musím říci, že už jsme tady měli hearing eh, s s odborníky na toto téma. To, to slyšení už proběhlo, možná bychom se mohli pokusit eh, vytvořit ještě nebo zorganizovat další slyšení s dalšími odborníky. Nevíme, co by na to řeklo předsednictvo. Asi bychom to museli nějak jinak ještě konkretizovat. Pak tady byly ty poznámky k definicím, abych je skonkretizoval, takže to se pokusím udělat. Možná se vyhnu na úvod tolika mm, vysvětlením důvodům, které vedly ke zpracování tohoto materiálu, takže to určitě udělám. Děkuji za tyto poznámky. A určitě budeme mít ještě další možnost vše probrat, než bude k dispozici závěrečný dokument. Paní předsedkyně, děkuji Ramone, takže návrh je teď takový, že na konci května 30. května konkrétně máme další zasedání výboru. Může proběhnout druhá výměna názoru, pokud do té doby připravíte novou verzi a zapracujete tam některé postřehy z dnešní diskuze. Prezentace návrhu zprávy proběhne 15. června, potom 1. července máme, návrh, eh, máme termín pro pozměňovací návrhy hlasovat eh, budeme eh, v budeme v říjnu s tím, že diskuze o pozměňovacích návrzích proběhne v září. Takže takový je časový plán a nakolik vím, tak eh, Ramon je otevřen kolegům, jejich postřehům a další spolupráci. A nyní tři minutky. Ráda bych vás informovala o rozhodnutí koordinátorů z dnešního odpoledne a poté se velice rychle podíváme ještě na poslední bod na našem programu. Takže koordinátoři dohodli o následujících nominacích. Pokud jde o monitoring v oblasti evropského práva zpráva pro 2015, to je Gerob Animans, který získal tuto zprávu, dále je to stanovisko zprávy rozpočtového výboru role whistlebloweru a ochrana evropských finančních zájmů EKR, pan Messerschmidt, a zároveň pracovní skupina, která ji začala fungovat do interpretaci, interpretace a implementaci interinstitucionální dohody o lepším zákonodářství. Ako a Jury budou spolupředsedající výbory, jednou měsíčně se budeme setkávat a dohodli jsme se na tom, že stínovi zpravodajové obou výborů by se měli zúčastnit na základě článku 55, takže oba dva výbory budou spolupracovat na tomto tématu. A této skupině pomáhá i silný administrativní tým. Dále je to potřeba odložení slyšení, které jsme počítali na 11. a 12. července o ústavních dopadech referent o evropských záležitostech. Chce, že v červenci se budeme věnovat spíše výsledkům britského referenda a k tomuto našemu plánovanému slyšení se dostaneme po letní pauze. Zároveň jsme se dohodli na tom, že s ohledem na nová rozhodnutí rozšíření implementační zprávy, o které rozhodla konference předsedů, a oficiálně požádá o dvě zprávy, o kterých jsme se dohodli ve výboru na říjnu. A nyní můžeme začít práci na implementaci ustanovení smlouvy, která se týkaly národních parlamentů. Paul Ranger se tomu věnuje jako zpravodaj a druhou zprávou je za GUE Barbara Spinelli, implementace charty základních práv v Evropském institucionálním rámci. Zde jsme se dohodli na tom, že s ohledem na tyto implementační zprávy budeme mít eh, maximálně tři paralelní zprávy a že budeme dodržovat pravidlo, které je v tomto nařízení stanoveno, to znamená ten 12-měsíční, to 12-měsíční období, kdy musí být zpráva finalizována ve výboru a dále je to rozhodnutí o rozpočtu na rok 2017. Stanovisko APKA, pan George Shefflin je zpravodajem. To vyžaduje velice specifický postup a my jsme se dohodli na tom, že pozměňovací návrhy že APKO by mohlo předložit rozpočtové návrhy v angličtině do 6.6. To je v souladu s postupem, který nám neumožňuje využívat obvyklého postupu. A dále je to naše stanovisko, které poté přijmeme v červenci. Rozpočtové návrhy budou předloženy na plenárním zasedání v září. A pokud s tím souhlasíte, pan Šepl zpravodaj, máme mandát k určitým úpravám stanoviska rady, budou-li zapotřebí Samozřejmě, že to přichází v takovém čase, že není možné mít eh, plnohodnotnou schůzi AFKO před eh, tímto přijetím. Čili toto jsou rozhodnutí koordinátorů, nemáte-li žádné námitky či připomínky, budeme je považovat za schválené. A tím se dostáváme k poslednímu bodu na našem dnešním programu. To je zpráva pana George Šeplina. Pan zpravodaj se zabývá vytvořením mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Poskytuje tím rozsáhlé stanovisko k, ke zprávě výboru LIBE a tím tomu dávám slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. probíhala zde skutečně rozsáhlá spolupráce s výborem Libe. Tato spolupráce se Sophie Intveld, s pravodajkou, je úžasná. Měli jsme spoustu tu schůzek asi tak 6 um, až 7, většinou ve Štrasburku jedno až dvě setkání proběhlo i zde v Bruselu. Její zpráva je nyní k dispozici. O co jde v této zprávě? Moje stanovisko by to mělo ještě podpořit. To znamená ta interinstitucionální dohoda, která by zajistila všechny tři mechanismy synchronizované formě. To znamená, parlament, na tom fungujeme, určitý rámec, o kterém jsme částečně již diskutovali v našem výboru. To je něco, čím přišla komise 11.3.2014 a předložila to tenkrát místo předsedkyně komise paní Redingová. Využilo se to například eh, k řešení situace v Polsku. Rada díky italskému předsednictví má rovněž takový systém takzvané peer review, to znamená probíhá určitá konverzace o, o různých otázkách lidských práv mezi jednotlivými členy rady. Nizozemské předsednictví, pokud jsem správně slyšel, je aktivní v tomto ohledu. Já jsem se snažil Sofie Intveld zúraznit jednu věc tyto tři mechanismy by měly jít stejným směrem víceméně a to si myslím, že bylo zohledněno, proto z toho vyplynuly i návrhy pro interinstitucionální dohodu. Ano, skutečně tyto tři procesy by měly jít eh, víceméně stejným směrem. Další důležitá věc, kterou zprávě je určitá rada hodnotitelů, kteří by neustále monitorovali a připravovali takovou tu tabulku výsledků, například i v oblasti justice máme takovou tabulku srovnávací již k dispozici. Pokud si to přečtete, tak DRF, demokracie, právní stát a základní práva, toto je zkrátka, která se tam velice často objevuje a v této zkrácené podobě se bude nyní objevovat dál. Já jsem se zaměřila na několik příspěvků z mé strany. Kdykoliv hovoříme o nějakém mechanismu, musí to být vyvážený mechanismus, který bude aplikován rovnoměrným způsobem na všechny členské státy. Nemůžeme zde mít mechanismus či nástroj, který by se použil jiným způsobem vůči jednému státu a odlišným způsobem proti jinému státu. Druhá věc, musí to mít právní základ. Pokud tomu tak nebude, například eh, určitý rámec komise, který nemá právní základ, by znamenal problém, protože komise poté přichází na základě článku 7 s řízením pro porušení povinnosti. Možná si pamatujete, jak ti čtyři bývalí ministři zahraničí asi před třemi lety trvali na takovém mechanismu prostředníka, to je právě to, o co nám jde. Ovšem rada jasně řekla, že pokud nebude existovat právní základ, tak to znamená, sice ne dneska ani zítra, ale někdy do budoucna čeká změna zakládajících smluv. To je jediný způsob, jak dospět k tomuto právnímu základu a to jistě nebude jednoduché. Nebude jednoduché synchronizovat tyto tři mechanismy. Změna smluv, právní základ, to je rovněž obtížná záležitost a myslím si, že nemusím zacházet do podrobností, že si to dovedete představit. Předposlední věc. Tento mechanismus by neměl být spolitizovaným mechanismem. To je nesmírně citlivá záležitost. Právo, politika se zde nějakým způsobem překrývají. Došlo by ale ke ztrátě legitimity, pokud by skutečně tento nástroj byl spolitizovaným. 81 pozměňovacích návrhů jsem obdržel, moc krát vám děkuji, většina z nich je užitečná, i když několik z nich eh, podle mě asi se netýkají spíš mého stanoviska, ale přímo zprávy paní Intveld. Ti, kteří se zabývají touto problematikou, rád bych vás poprosil, o předložení pozměňovacích návrhů ke zprávě paní Sofie Intveld. Zkuska stínových zpravodajů proběhne zanedlouho. Doufám, že předložíme několik kvalitních kompromisních návrhů. Ještě jednou všem děkuji, bylo to nesmírně zajímavé pracovní cvičení. Hodně jsem se naučil. Děkujeme, George, za socialisty Pedro Silva Pereira. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za odvedenou práci. Za otevřený přístup, který nám umožnil dosáhnout pokroku v této oblasti a zároveň širokého konsenzu. První věc, Spolupráce s výborem LIBE je velice důležitá. Domnívám se, že meziinstitucionální dohoda, jež by koordinovala různé dostupné nástroje v oblasti demokracie, právního státu a základních právů, je dobrou myšlenkou. A myslím si, že je to krok správným směrem mohla by to být velice plodná spolupráce. Mnoho takových pozměňovacích návrhů již bylo předloženo. Považovala bych to za příklad konstruktivní spolupráce. Alespoň tak tomu bylo u pozměňovacích návrhů, které předložila moje politická skupina. Chtěl jsem se zmínit ještě o dvou až třech drobnostech. První věc. To, že celá ta mašinérie kterou Evropská komise trochu váhavě s ohledem na článek 7, to je pořád nesmírně důležitá záležitost, protože to často aplikuje takovým nesmírně kontroverzním způsobem v provádění politiky v Evropské unii, například vůči Polsku. Odkaz na tyto nástroje by podle mého názoru měly být zmíněny v tomto dokumentu. Odkaz na změnu zakládajících smluv na druhé straně je nesmírně sice rozumným návrhem, ovšem neúplně nám vyhovuje znění. Samozřejmě, že bez pochyby potřebujeme nějaký nový nástroj, jež by umožnil nějaký nový rámec penalizační. To by vyžadovala jistě určité úpravy smluv, ale alternativou by byl určitý, určitá doplňková mašinérie k tomu, co již máme k dispozici na základě článku 7. Nicméně, myslím si, že bychom neměli hovořit o, vaš, o, o změnách, okamžitě změnách zakládajících smluv. Asi bychom se, se měli podívat na různé možnosti do budoucna, protože ke změnám rozhodně přesnost nedojde. Další důležitý prvek je určitý odkaz či reference na to, co by mohl udělat Evropský parlament, například vést určitou rozpravu jednou ročně s určitými benchmarky, cíly, rámce, které by byly aplikovány na tuto problematiku. Otázka ověřování, dohledu, toto všechno by mohlo přijít s určitou přidanou hodnotou a dalším možným nástrojem či pomůckou. Je tam ještě několik dalších aspektů v tomto návrhu, kterým bych se rád věnoval. Ovšem ty, o kterých jsem se nyní zmínil, jsou pro nás takové nejdůležitější a my požádáme pana zpravodaje, aby i velice pozorně ještě analyzoval tu iniciativu LIBE ještě jednou bych rád zúraznil to, že moje skupina je připravena se zúčastnit konstruktivním způsobem další schůzky stínových zpravodajů. Těším se na pozitivní výsledky. Děkujeme a nyní pan Ujazdovský. Eh, bardzo srdečně děkuji. Děkuji, děkuji. Děkuji srdečně panu poslanci Šeflinovi za přípravu tohoto stanoviska. Nepochybně zde máme co dělat eh, se dvěma velice samostatně připravenými zprávami, které jsou sice propojeny do jisté míry, ale jsou nicméně, tyto zprávy jsou samostatné, to znamená na jedné straně Sophie Intveld, eh, ten charakter té zprávy se v posledním období nesmírně změnil. To bych velice rád zdůraznil, protože původně navrhovala paní kolegyně určitou novou smlouvu, která by byla mechanismem, základním mechanismem pro právní stát, demokracii a některé pozměňovací návrhy poslanců se právě týkají takové možnosti toho, že by jednotlivé členské země, to bych rád zúraznil, že by jednotlivé členské země právě eh, připravili novou smlouvu, která by se týkala právního státu a demokracie zatímco to bylo změněno poté na meziinstitucionální dohodu, jež by měla přinést nové možnosti kontroly. Já osobně si myslím, že návrh paní Intveld ovšem nevychází dostatečně z podstaty smluv, protože samozřejmě můžou zde být určité interinstitucionální dohody v oblasti lepší regulace. To ano, protože vlastně se to týká vztahu mezi Radou, Komisí a Evropským parlamentem. To ano, ovšem velice obtížné by bylo mít takovou meziinstitucionální dohodu, která by se týkala vnějších záležitostí jednotlivých členských států, externích záležitostí členských států. Já zde nechci nějakým způsobem negovat eh, ty obavy ohledně dodržování právního státu v Evropské unii, ti, kteří se mají možnost věnovat polské problematice, možná vědí, že já sám jsem připravil ten kompromisní návrh, který se týkal problematiky našeho ústavního soudu. To ano, ale i přesto si myslím, že bychom měli že bychom se měli snažit o to, aby veškeré nové možnosti kontroly v Evropské unii se kterými přijdeme, byly velice silně zakotveny ve smlouvách, zakládacích smlouvách. Právě proto si myslím, že stanovisko pana Šoplina si zaslouží velice pozorné hodnocení, protože návrhy, se kterými přichází pan kolega, se dotýkají samotného procesu legality, protože vlastně jde o jinou formu kontroly to znamená dohoda mezi evropskými institucemi a národními parlamenty. Jistě je to asi takové trochu pokračování myšlenky pana Šeplina, které, kterou předložil již v pracovním dokumentu taková dobrovolná pravidelná výroční konference, která by se věnovala právnímu státu a demokracii. To je jistě možné. Ovšem, právě proto že tam jde o dohodu mezi evropskými institucemi a národními parlamenty, ale nemyslím si, že by byla opodstatněna nabídka paní Intveld, která hovoří o jednoduchém interinstitucionálním dohodě mezi radou, parlamentem a komisí ve vztahu k evropským členským státům. Právě proto se nesmírně cením vašeho stanoviska, pane kolego, protože vlastně se dostáváme na eh, tu k problematice nestranosti, nepolitičnosti tohoto hodnocení. A já rovněž samozřejmě připravím mé pozměňovací návrhy přímo ke zprávě paní Intveld Nicméně rád bych eh, ještě jednou zdůraznil, jak vysoce si cením stanoviska pana Šopflina, protože jeho stanovisko skutečně respektuje veškeré procesy smluv a podporuje ty modely kontroly, které jsou v současné době možné a zároveň legální. Děkuji. Nyní Alde, prosím. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, já chci taky poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci, protože se vždy maximálně snaží a je to i eh, v tomto případě, my se všichni můžeme pouze inspirovat takovýmto způsobem vyjednávání a dosahování kompromisů. My chceme předložit také některé pozměňovací návrhy, zatím nejsou úplně eh, hotové. Každopádně máme eh, jeden společný eh, problém, to je nepolitizace a objektivní zvážení kontroly. To je velice důležité, proto abychom zajistili, že naše demokracie budou hodny tohoto označení také do budoucna. Takže je potřeba se zaměřit na analýzu stávajících institucionálních mechanismů, které máme k dispozici na reformu, případnou reformu smlouvy, což už je ale předmětem zase e, jiné zprávy, na které pracujeme. Takže jisté právní a právně závazné nástroje již nyní máme, máme možnosti, mnohem objektivnější možnosti, jak e, udržet Eh, udržet kvalitu našich demokracií, máme možnost kontroly, kontrolních mechanismů, které jsou ukotveny v různých částech smlouvy a doposavat nebyly dostatečně využity. Takže já věřím, že budeme mít dále možnost spolupracovat s panem navrhovatelem, že budeme mít možnost podat pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku. A myslím si, že to je téma mm, velice zajímavé. Hodně se učím, protože jsem novou poslankyní ale myslím si, že eh, toto téma je jedno z nejdůležitějších, eh, kterému se můžeme věnovat. Eh, a ty hodnoty, o kterém hovoříte v druhém odstavci, to je velice důležitá věc, na, kterou bychom, na které bychom měli stavit naši práci ve výboru Afko. Děkuji pěkně. Kolega Kostas tady není. Nyní Josep Maria Medicabres tady za zelené. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Velice stručně, prosím, krátkou poznámku. Pokud je o ten konsensus, já se domnívám, že zde existuje určitý obecný konsensus v tom smyslu, že pokud se podíváte na Kodáň, tak eh, vidíte, že eh, všechny členské státy Evropské unie musí dodržovat určitá základní pravidla. A to je jasné ale nemáme tady mechanismy, eh, které by eh, řešily problém eh, schody dodržování. Za druhé, pokud jde o právní základ. Neexistuje žádná obecná kompetence, pravomoc v oblasti základních práv. Ale já mám pocit, že jediné, co potřebujeme, je politická vůle a tím hlavním příkladem takovéto vůle je agentura pro základní práva, která by byla zřízena eh, při eh, absenci konkrétních eh, kompetencí. Článek 352 je samozřejmě univerzálním. Je to článek smlouvy o fungování, o fungování Evropské unie. Takže jde o mechanismus Eh, zajišťování dodržování a je tady ta politická vůle, které potřebujeme, aby, se bylo, aby bylo možné něčeho dosáhnout podobně, jako tomu bylo v případě té agentury pro základní práva. Děkuji pěkně. Massimo Costaldo, ani Gerald Ademans zde pravděpodobně nejsou a nikdo nevystoupí za ně. Hlásí se někdo jiný do diskuse? Takže, Jordi, chcete ještě něco uvést? Já bych jenom rád poděkoval všem účastníkům této diskuse. Děkuji, říká paní předsedkyně. 30. května, pokud se nic nestane, budeme hlasovat. Takže uh, eh, sdělujeme to tímto libe. Bude se hlasovat 30. května a e, v Libe se bude moci hlasovat 30. června. Bod 12. Různé. Zde bych vás ráda informovala, že příští schůze se uskuteční 30. května. Bude to pouze půldenní zasedání. Děkuji pěkně, končím hlasování a děkuji tlumočníkům. Ah, no